sociálními a ekonomickými záležitostmi. Ekonomika musí pracovat ve prospěch společnosti, musí přispívat k sociální soudržnosti, inkluzi a k důstojným pracovním místům. Musí být odrazovým můstkem, z něhož se rodiny i jednotlivci mohou odrazit a plánovat si s důvěrou svou budoucnost. Řada celkových čísel za EU je pozitivní a já některé z nich eh, zmíním, protože jsou důležité. Tak například eh, ekonomika mm, EU nadále roste, poskytuje rekordní počet pracovních míst. Daří se nám pokrok eh, v oblasti pracovních míst, pokud jde o příjem domácností, který ve většině států roste. Také klesá počet lidí, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením, také se více žen zapojuje do pracovního trhu. Toto všechno je pozitivní, ale jsou tady také velice důležité problémy, které přetrvávají a jedním z největších z nich je to, že příjem domácností rostl pomaleji než HDP. 10,9 ve srovnání s více než 15 a to za posledních 20, 12 let. To, myslím, jasně ukazuje, že ještě máme před sebou eh, veliký kus eh, práce. Naše společnost není stoprocentně inkluzivní a to je přitom velice důležité pro naše občany a celkově EU. A já věřím, že to se hraje také eh, roli při zajištění větší soudržnosti společnosti v EU do budoucna. Pokud jde o nezaměstnanost, ta je průměrně 18,6 v EU a to je stále nepřiměřeně vysoko. Záruka pro mladé samozřejmě hodně pomohla, ale otázka eh, zdrojů je ještě pořád nedořešená. Prostředků je málo, přetrvávají nejisté formy práce, kdy lidé nemají dostatečná sociální práva zajištěna. A otázka tedy sociální nejistoty je obrovským problémem. Proto chci také podpořit pozměňovací návrh, který chce zakázat eh, kontrakty s nulovým počtem eh, hodin. Roste délka dožití s tím, že 80 eh, eh, péče v EU eh, většinou poskytují neformálně lidé v rámci rodiny a 75 z nich jsou ženy. Ano, máme směrnici o tom, jak skloubit soukromý a pracovní život, ale bohužel problematika pečovatelů není součástí nebo není dostatečně ošetřena v této směrnici. Takže je to velice obtížné pro pečovatele svou situaci vyřešit. Chceme tedy, aby evropské sociální cíle a závazky byly stejně důležité jako naše cíle ekonomické. Nejde jenom o to, abychom zajistili ekonomický eh, růst, eh, ale abychom si nastavili eh, reálné cíle to je podstatou našeho přístupu ke všem návrhům v této zprávě o analýze, roční analýze eh, růstu. Tato zpráva, myslím, vysílá silný signál občanům, že se v parlamentu uvědomujeme, jak je velice důležité, abychom ob- zajistili, že občané mohou se dívat do budoucna s důvěrou. A ještě jednou chci poděkovat všem, kteří k této zprávě přispěli. Eh, eh, Děkuji a nyní jménem Rady dostane slovo paní Čot. Paní předsed, předsedající, paní eh, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za to, že máme příležitost diskutovat o evropském semestru. Je to téma, které je zvlášť důležité. Rada tomu eh, také přičítá velký význam a jsem velmi ráda, že si mohu vymínit názory s parlamentem k tomuto tématu. Pokud eh, chceme, aby Evropa měla význam pro běžný život evropských občanů, tak musíme myslet na kvalitní pracovní příležitosti oblasti, vysoce eh, kvalitní vzdělávání, sociální začlenování a také eh, otázku klimatu. Je to, eh, je to otázka přisvojení si eh, evropského eh, projektu a je třeba právě prostřednictvím evropského semestru zlepšit situaci v každém jednotlivém členském státu a v celé Unii. Takže společné cíle jsou v tomto směru zásadní. Vaše zpráva ukazuje, že my tento společný cíl opravdu vidíme. Jsem ráda, že máme možnost o nich dnes diskutovat s vámi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 E, jste tak také učinili poměrně nedávno s národními parlamenty. Abych začala pozitivně. Důkazy ukazují, že evropská ekonomika se posiluje, zaměstnanost roste a investice se zvyšují. Veřejné e, finance e, jsou také na tom lépe. Ovšem je zřejmé, že tady zůstává před námi řada výzev. Vy jste některé z nich ve své zprávě identifikovali. Dlouhodobé výzvy, jako stárnutí populace, digitalizace a její dopad na práci, klimatické změny a neudržitelné užívání eh, eh, přírodních zdrojů. Takže eh, je třeba prosazovat robustnější oživení a také zajistit lepší výsledky v mezinárodním obchodu. Fond pro strategické investování, co se finanční kapacity týče, je důležitým krokem tímto směrem. Takže pracujeme i nadále společně, abychom podporovali sociální investice, investice do lidského kapitálu, zrušili existující bariéry a podporovali dobré investiční klima. Také musíme podporovat růst, chytrou eh, daňovou politiku, politikou eh, a eh, vnímat eh, dlouhodobou udržitelnost našich rozpočtů a dluhů. Také musíme eh, implementovat nutné strukturální reformy v našem pracovním trhu a eh, trhu obecně, abychom se připravili na budoucí výzvy. Naše mladé občany musíme podporovat kvalitním vzděláváním a investovat do jejich znalostí a dovedností. Vážená paní eh, předsedající, dámy a pánové, je třeba si uvědomit, že i důsledky krize krize jsou eh, ještě důležitý eh, je eh, velkým problémem. Někteří občané jsou zachyceni v sociálním síti sociálního vyčlenění a v chudobě a nemůžeme je tam nechat. Je to důležité téma pro rumunské předsednictví a naše e, priority musí jít také směrem k těm nejzranitelnějším e, kategoriím našich občanů a musíme ve svých politikách myslet víc na ty oblasti, které jsou nejzdálnější či procházejí největšími problémy. Nová řešení stávajících problémů a e, vnímání toho, co se objevuje objevuje na, obzor, na obzoru. Nemůžeme Eh, ovšem eh, ponechávat stranou zaměstnanost a sociální práva. Ty se musí přizpůsobit změnám na trhu práce a práva pracujících musí být i nadále ochraňována. Politika eh, životního prostředí a ozeleňování ekonomiky a ozeleňování evropského semestru mohou významně přispět k širším cílům politiky a prosazovat vytváření nových pracovních příležitostí příležitostí a e, růstu. Jde o to plně implementovat reformy a velmi bedlivě monitorovat pokrok v jednotlivých členských státech. Měli bychom sdílet naše zkušenosti a nejlepší postupy a navzájem se e, informovat a obohacovat. Jenom společnou prací se nám podaří e, úspěšně vytvářet hmatatelné eh, zisky pro všechny naše občany a znovu nastolíme důvěru v prosperující a silnou Evropskou unii. Děkuji vám za pozornost a děkuji příspěvku Evropského parlamentu především ze strany eh, zpravodajů k tomuto důležitému tématu. Děkuji a nyní má slovo za komisi pan Dombrovskis, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené rumunské předsednictví, Evropa už sedm let po sobě vykazuje růst. Zaměstnanost je rekordně vysoká a nezaměstnanost rekordně nízká. Průměrný eh, průměrný eh, podíl HDP ku veřejnému dluhu klesá. A naše strategie je založena na třech prioritách. Investice, strukturální reformy a fiskální odpovědnost a tato strategie funguje. Nicméně růst zpomaluje a rizika vzrůstají. Čelíme obchodnímu napětí a zpomalení eh, rozvojových ekonomik. Potom jsou tu obavy ohledně bankovnictví a státního dluhu v některých druhů. Kromě několika domácích příčin toho zpomalení se zpomalují zpomaluje také dynamika eh, v některých členských státech. Některé země mají stále ještě vysoké nezaměstnanosti, eh, v jiných panuje nedostatek dovedností. Je potřeba vyřešit strukturální problémy, abychom mohli se vrátit k investicím. Stále ještě jsou velké nerovnosti mezi evropskými členskými státy i uvnitřních. Dlouhodobé výzvy, jako je stárnutí populace, jsou stále přítomné. Rychlé technologické změny a digitalizace změnily náš každodenní život a i práci pracovní život. Proto je potřeba rozhodných kroků. Na národní úrovni potřebujeme zacílené investice a reformy na zvýšení produktivity a podporu inkluzivního růstu. Je potřeba využít dobré časy k tomu, abychom snížili veřejné zadlužení a vytvořili fiskální nárazníky, což se bohužel v některých členských státech neděje. Na úrovni EU jsme učinili pokrok s bankovní unii a s reformou ESM, ale některé návrhy ještě čekají na přijetí, jako je například Unie kapitálových trhů. Na schůzi euroskupiny na počátku tohoto týdne pokračovaly diskuze o tom, jak podporovat investice v zájmu konkurenceschopnosti a konvergence. Komise je otevřená změnám našich návrhů ohledně eh, pracovního programu. My jsme právě vydali naše hodnocení ekonomických a sociálních výzev ve všech členských státech a tam, kde je to relevantní, také makroekonomických nerovnovách. Identifikovali jsme prioritní oblasti investic, což bude základem dalšího programování Fondu soudržnosti. Pokud jde o makroekonomické nerovnováhy, náš závěr zní, že Bulharsko, Německo, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko zažívají nerovnováhu a Kypr, Řecko a Itálie eh, zažívají nadměrnou nerovnováhu. U Chorvatska je to zlepšení. Eh, Chorvatsko stále ještě má nerovnováhy, ale už nejsou nadměrné. To je dobré, dobrá zpráva i ve světle přípravu na, ve světle přípravy na účast v ERM 2. Našli jsme také nerovnováhy v případě Rumunska, což bylo jinak v loňském roce. Je to z důvodu rozšíření deficitu na běžných účtech a e, procyklické fiskální politiky. Dělá nám starosti e, poměr veřejného dluhu v Itálii, který neklesá a reformní dynamika se zadrhla. U Španělska tam eh, hodnotíme politické kroky a závazky na řešení nerovnovách a také úroveň Národního reformního programu. Celkově od roku 2011 členské státy učinily alespoň nějaký pokrok ve dvou třetinách doporučení, ale jak jsem říkal, eh, ta reforma se, reformy se zpomalily. Aby se ta dynamika znovu rozběhla, mohou členské státy eh, spolehat na podporu našich eh, programových služeb. 260 eh, projektů bude financováno v letošním roce. Závěrem chci říci, vážení poslanci, že náš zacílený přístup nás dovedl zpět ke zotavení a musí nás udržet na cestě k udržitelnému a inkluzivnímu růstu. Děkuji zpravodaji panu Fandenkendela Mlináre a stínovým zpravodajům za zprávu a těším se na konstruktivní debatu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo paní komisařka Tyson, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní tajemnice, vážení poslanci, chci poděkovat oběma zpravodajům, paní Harkin i panu Van de Candelare, za dvě zprávy k roční analýze růstu. Pozitivní ekonomický růst se promítá do setrvalé tvorby pracovních míst. Práci má dnes největší počet lidí vůbec. Nezaměstnanost je na 6,5%, což je nejnižší číslo v tomto století. Počet lidí, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením, také klesá a není poprvé je pod úrovní, eh, kterou jsme zaznamenali v roce 2008. Nicméně je to i jedno ale. Nesmíme zapomínat na to, že růst v Evropě bohužel nepomáhá stejným způsobem všem občanům Evropské unie, jak řekla paní zpravodajka. Reálný příjem domácností je stále pod úrovní roku 2008 v některých státech. Někde ještě přetrvává nezaměstnanost na vysoké úrovni a je tam i vysoký počet eh, osob, kteří jsou ohroženi chudobou, včetně těch, kteří jsou ohroženi chudobou, ač eh, pracují. A to odpovídá i našim analýzám. Bereme na vědomí vaše výzvy, abychom se více zaměřili na rekvalifikaci, na regulaci nových forem práce, abychom zapraco- více eh, zapojili do trhu práce osoby s postižením, zaměřili se také na bydlení. Od poslední analýzy růstu jsme vydali zprávy pro jednotlivé země 27. února a tam už jsou podrobnější analýzy ekonomické i sociální situace v jednotlivých členských státech. Již v druhém ruce se takto díváme na implementaci Evropského pilíře sociálních práv a ve zprávách pro jednotlivé země uvádíme, kde se právě nacházíme, jaké problémy před námi nadále stojí a jak na to členské státy reagují řešíme taky sociální eh, scoreboard eh, a to v rozsahu všech 14 ukazatelů. Poprvé tato zpráva o jednotlivých zemích také odráží investiční potřeby jednotlivých eh, zemí a někde se zmiňujeme konkrétně i o evropských fondech. Jde nám o to dosáhnout větší, větších synergií a komplementarity mezi politikami, reformami, mezi fondy které podporují eh, soudržnost. Chceme zlepšit také koordinaci ekonomických politik eh, a tady nám mohou pomoci i evropské eh, fondy, které by měly pomoci zrealizovat Evropský pilíř sociálních práv. Děkuji. Děkuji nyní jménem výboru pro veřejné zdraví, životní prostředí a bezpečnost potravin. Má slovo pan Kovačev. Děkuji vám, paní eh, předsedající, eh, pane komisaři. Ekonomika Evropské unie má za sebou šestý rok úspěchů díky odpovědné fiskální politice a strukturálnímu růstu. Je to příznivé ekonomické klima a to by nás mělo vést k tomu soustředit se na to, co je nutné, abychom e, tento růst e, učinili udržitelným pro budoucí generace. A měli bychom se e, snažit, aby i tyto generace generace byly schopny své potřeby eh, plnit. Je tady jedna věc a to je rostoucí eh, stárnutí populace a další problém je plenění eh, přírodních zdrojů. Nicméně se začíná hovořit o odpovědnějším přístupu k ekonomice a o efektivnějším e, způsobu poskytování zdravotní péče. To je také zásadní. Reformy jsou monitorovány v členských státech, takže bychom se na věci měli dívat z dlouhodobější perspektivy. Ono e, není neobvyklé, že se výsledky vlastně objevují až léta poté, co byly odevzdány. Děkuji jménem výboru pro regionální rozvoj paní Michajlova. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající, pane eh, komisaři. Výbor pro, pro regiony velmi vítá pozitivní výhledy v ekonomice a růstu, nicméně si děláme starosti s tím, že dopad na pracovní trh, na e, pracovní místa e, není dostatečný, takže doufáme, e, že, nebo se domníváme, že je tady zapotřebí více investovat i z veřejných, i ze soukromých zdrojů. Členské státy státy by měly spolupracovat, aby v tomto směru e, více e, zatraktivnili e, možné projekty a dosáhli lepší komplementarity různých nástrojů a fondů, které jsou v Unii dostupné. Vítáme návrhy pro víceletý finanční rámec a návrhy ohledně budoucího fondu pro investice. Také bych chtěla zdůraznit nutnost podpory strukturálních reform. Bylo by velmi dobré, kdyby se v těchto reformách pokračovalo. Děkuji nyní za výbor FAM paní Garcia Perez. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud chceme řešit výzvy Evropské unie, tak je třeba pochopit, že je Evropský semestr musí být nástrojem, který řekne zemím, kde mají více či méně vydávat, kde mají více škrtat, šetřit a musí to být eh, skutečně součást evropské politiky, která bude zajišťovat ekonomickou, sociální a ekologickou udržitelnost. A proto je také potřeba, abychom dokázali naslouchat eh, mimo Evropský parlament. Musíme si uvědomit, eh, že jsou tady lidé venku, kteří už jsou unaveni z úsporných politik politik. Jsou tady tisíce lidí, kteří 8. Eh, března vyšli do ulic a žádali spravedlivější a sociálnější a rovnější Evropu. Vyslechněme si také eh, mladé lidi, kteří příští pátek vyjdou eh, do ulic a budou žádat, aby se Evropa více zapojila do boje proti klimatickým změnám. Pokud skutečně chceme znovu získat důvěru občanů v evropský projekt, tak musíme přejít od úsporných politik k politikám spravedlivého a rovného růstu pro všechny. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Sun za ten týž výbor, prosím. Ano, velice stručně. Je dnes 13. března, tedy pět dní od 8. března, kdy miliony evropských žen vyšly do ulic a žádali svá práva. My tady diskutujeme o perspektivách růstu a o ekonomice EU a to je eh, eh, Ekono, to je věc, o které se tady v podstatě vůbec nehovořilo, neříkal o tom nic ani zástupce rady, ani, eh, ani komise. Zdá se, že rovnost eh, se příliš eh, nenosí. Přitom je tady obrovská propast, eh, ať už jde o příjmy či důchody. A takovýmto způsobem nelze pokračovat. Každých šest měsíců tady zanalizujeme ekonomickou politiku, přijmeme doporučení pro jednotlivé země, zanalizujeme si dopad na mm, muže a ženy, ale pak s tím nic neděláme. Je potřeba překlenout propast v platech, v důchodech, zajistit opravdovou rovnost. Já doufám, že v novém mandátu se nám podaří docílit reálné změny. Děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k řečníkům jménem politických frakcí a já mám na všechny kolegy jednu prozbu. Máme velice dlouhý seznam řečníků a já vás opravdu prosím, abyste dodržovali řečnický čas, protože v 17 hodin máme hlasování. A víte, jak těsně před hlasováním bývá v tomto sále rušno a není velmi příjemné v tu dobu hovořit. Nyní má slovo za EPP paní Kozlovská Rajevič. Na jednu minutu třicet, prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři, paní komisařko, vážení kolegové. Jakožto stínová zpravodajka bych chtěla poděkovat paní Harkin za vynikající a vyváženou zprávu. Chci jí poděkovat také za její vyjednávací styl. Ta zpráva obsahuje čísla, a data, z nich je vidět, že situace na pracovním trhu se opravdu zlepšuje. Nezaměstnanost klesá, máme více pracovních míst a všechny ekonomické indikátory vypadají pozitivně. Nicméně všech ten, všechen tento blahobyt není rovnoměrně rozdělen mezi všechny občany. Stále ještě existuje skupina chudých lidí, kterých je až 100 milionů. Existuje velký rozdíl v důchodech mezi muži a ženami a tento rozdíl činí až 40 Takže je před námi stále ještě mnoho výzev, které musíme řešit. Kromě toho Evropská unie prochází digitální transformací, která bude utvářet v budoucnu naši konkurenceschopnost ve světě. Máme ale stovky tisíc pracovníků v klíčových sektorech, a v Evropě je mnoho lidí, kterým chybí základní digitální dovednosti. Takže je potřeba nějakým způsobem podpořit do budoucna mobilní a digitální Evropu. Děkuji. Děkuji jménem frakce SD paní Arena na dvě minuty. Děkuji. Já musím říct, že jsme rádi, že tato téma je eh, teď vznášeno u nás, sociálních eh, demokratů. Je ovšem tento semestr příliš soustředěn na hospodářské a rozpočtové otázky a ne dost na sociální. Proč vytvářet pracovní příležitosti, když jsou to pracovní příležitosti nechráněné, eh, špatně placené? Proč vyrovnaný rozpočet, který zároveň neumožňuje umožňuje investovat do vzdělávání, do odborné přípravy, do eh, ekologických opatření. Proč růst, když je to růst, který jenom zvyšuje nerovnosti v Evropě? Což není pravda, že sociální a kulturální nerovnosti představují hlavní nebezpečí demokracii a my to přece teď už zažíváme v řadě evropských zemí. V návrhu, který máme před očima, jsou tyto sociální otázky také zmíněny a byly také v výboru EMPL podpořeny, například lepší přístup ke vzdělání a odborné přípravě nebo e, důstojné platové ohodnocení, kolektivní vyjednávání, ale pak jsou tady také reformy, e, které ovšem nemohou e, redistribuci bohatství ohrožovat a ještě ekologické projekty. To je nutné. Je tady jeden pozměňovací návrh, který chtěl předložit EPP a který se týká starobních důchodů důchodu Podle EPP jediné řešení e, důstojných důchodů je mít tady soukromé penzijní pojištění. Já chci říct, že soukromé penze jsou hlavním, e, hlavní překážkou rovnosti mezi muži a ženami. Ženy v současné době nemají žádnou možnost e, pilířů soukromých penzijních připojištění, takže když toto prosazujeme, tak vlastně prosazujeme nerovnost mezi muži a ženami uvnitř Evropy a my jsme právě právě proto proti tomuto pozměňovacímu návrhu jsou tady jiné způsoby řešení penzijní otázky. Děkuji za ECR. Pan Paket má jednu minutu. Ano, děkuji. Děkuji také Tomovi za zajímavou zprávu. Když jsme byli mladí, tak eh, jsme byli předsedy našich eh, eh, vlastně sekcí mladých v našich dvou stranách a říkali jsme si, jak to bude, až budeme staří, budeme mít nějaké penze. Mnoho mladých už do těch sociálních smlouvách nevěří a přitom se stárnutím je zřejmé, že to je opravdu tak, že se bude více a víc vydávat a nebude na to dost peněz. Více jak 15 miliard, alespoň takhle to je to v Belgii. Tato zpráva se problémem zabývá. Jaká opatření přijmout, aby mladí lidé, kteří budou pracovat či již pracují, nebyli vymačkaní jako citróni a přitom se nedostali k žádným starobním důchodům, až budou v penzijním věku. Je třeba ten systém reformovat, je to neudržitelné. Takhle míříme pouze do zdi. Všichni by si měli šetřit na e, starobní e, důchody, na stáří, pokud chtějí, aby ta situace byla udržitelná. Děkuji za Elde, pan Kalve Šambon, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste eh, eh, tady s námi a budu velice stručný. Nejprve španělsky. Takže nejdříve musíme uznat, eh, že do konce tohoto mandátu budeme skutečně klást důraz na to, aby eh, jsme se sociálně vymanili z krize a tomu by nám měl pomoci i evropský semestr. To samozřejmě musí být používáno eh, i v následném mandátu mnohem více. Za druhé se říká, že pracovních míst je dnes více než kdy jindy, to je pravda, ale pozor, nesmíme ztrácet ze zřetele, že eh, když že jsou tady i místa, kde přetrvává vysoká nezaměstnanost a to je potřeba vnímat jako celoevropský problém, protože když jde o rozdělování pracovních míst, to také chápeme celoevropsky. Další věc, nerovnost. Nerovnost eh, přetrvává, někde se i posiluje. Um, proběhla krize a současné politiky v oblasti sociální ekonomické nesmí zapomínat na řešení nerovností. A ještě dvě další důležité věci, které se týkají budoucnosti toho, abychom dosáhli skutečně sociální Evropy. Tak zaprvé je potřeba eh, spustit eh, soustředěnou, eh, koordinovanou fiskální celoevropskou politiku. A za druhé, je potřeba si přiznat, že tady nedostat, jsou tu nedostatky v evropském financování, například boje s nezaměstnaností mladých lidí. Děkuji. Jménem zelených EFA paní Lambert na jednu minutu třicet. Ne, jenom na minutu, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat zpravodaji za výbor EMPL za velice dobrou práci na této zprávě. A vítám to, že věnujeme čím dál více pozornosti v procesu evropského semestru klimatické změně. Tato zpráva připomíná, že je potřeba modernizovat a dekarbonizovat náš průmysl, dopravu e, a energetiku. A jak jsme právě slyšeli od Rady, udržitelnost životního prostředí je velmi důležitá, Proto že pokud nezareagujeme správně, tak naše ekonomika a naše společnost budou platit čím dál vyšší náklady. Nyní se potýkáme s eh, efekty eh, extrémních klimatických událostí. Když si vezmeme náklady na poslední léta, eh, za poslední léta na lesní požáry, záplavy a vychřice a co z toho všechno šlo z veřejného rozpočtu a z veřejných služeb, tak je z toho vidět, že je potřeba investovat do odolné infrastruktury a do silných veřejných služeb. To je naprosto zásadní. A na to potřebujeme fiskální prostor, abychom mohli vykonávat reálné investice. Děkuji vám. Děkuji a jménem GUE NGL paní Paloma López Bermecho na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ztratili jsme zase další příležitost. Evropští občané nechtějí nadále poslouchat, že ty stejné politiky, které nás vedly do té kritické situace, ve které se nacházíme, že by měly i nadále být referenci pro nadcházející roky. Austerita, to byl omyl a naprostý krach politiky řízení ekonomické krize nás dovedly k ještě většímu nárůstu nerovnostem v Evropě. Od konce druhé světové války euro se stalo eh, strojem na vytváření sociálních a ekonomických rozkolů mezi našimi zeměmi. A jako výsledkem této skvělé bouře to vedlo k opravdu velkému hněvu mezi občany, a takový nepokoj, který ohrožuje nejen samotné instituce, ale i demokracii vůbec jako takovou. A naše zprávy i nadále tvrdí milionům schudlých občanů, kteří jsou vyloučeni a kteří se obávají, tak jim říkají, že je vše v pořádku. To není možné, to není schudné, není to rozumné. Je tu jasný, nedostatečný zájem vsadit tady něco a něco zlepšit. Tady se jasně potvrzuje eh, skutečnost, že ne všichni se všemi se zachází stejným způsobem. Některé země v Unii jsou tvrdí, ne, eh, nemají slitování s pracujícími a jsou zneužíváni ze strany nadnárodních podniků a politických elit. Toto není schůdná cesta ku předu. Děkuji. E a za ENF pan Silitras na minutu a půl. Děkuji. Paní předsedající, na každý problém se zdá, že EU reaguje pouze jedním jediným scénářem. Vždy vše svalují na Brusel. A tady jsme to slyšeli opět. a společná měna zcela zřetelně vedla k snížení životní úrovně a k nižším ekonomickým výkonům. Porovnejme si to s státy mimo eurozónu, včetně Velké Británie, a dojde nám to. Řešení je snadné. Rozlučme se s eurem, rozlučme se s centrálně řízenou ekonomikou. Zdá se tedy, že je to snadné. Přesto však eh, Brusel stojí proti tomu. Brusel naopak chce vše centralizovat ještě více. Růst, eh, udržitelnost, tím se tady šermuje, pak eh, přátelskost vůči životnímu prostředí a přitom v praxi žádný růst neexistuje. Děkuji. Als, uh, fraktions... A nyní eh, kolega bez příslušnosti, pan Balče. Átlag európai polgárnak az európai... Evropský eh, průměrný občan neví, co si počít eh, s pojmem evropský semestr. Já se ho pokusím ale definovat. Evropská unie si napíše do nějaké tabulky nejdůležitější údaje týkající se daného členského státu do dubna musí členské státy předložit nějaké stabilizační programy, pak se je rada snaží korigovat a pak jim případně dá i doporučení a pak si to Unie i zkoumá, zda se to v praxi provádí a jak. Jedná se o nejdůležitější ukazatele. A pak co s tím národní parlament? Ten pak má pouze to úzké národní pole, které mu bylo e, vytečkováno. E, tam si už nemůže určovat své rozpočtové položky ten stát. A to je jasně krok směrem e, k superstátu. A nyní další řečníci, pan Ferber, máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, paní předsedkyně rady. Zimní balíček evropskému semestru eh, nám nechal vystřízivět na mnoha místech. Hlavní poselství zní, růst v nejbližších měsících významně zpomalí. Ehm, zpomaluje i eh, hospodářský rozvoj a eh, spotřeba a odvíjí se to i od politických kroků. Podívejme se na loňský rok, tam nám konjunktura psa přála. Nyní ale, když si představíme nejbližší měsíce, tak vidíme, o co jde já, ale když se podívám na eh, přehled členských států, tak vidím, že některé státy se na ta chudá léta po té řadě těch eh, tlustých let nepřipravili dostačujícím způsobem. Podívejme se na Francii a pak ten dokument týkající se Itálie, to je prakticky příklad selhání. E, nyní si kladu otázku, proč Evropská komise e, v otázce prosazování e, doporučení v rámci Evropského semestru nepostupuje důsledněji. Stále se opakuje stejná historka. V nějaké zemi je to katastrofální, pak ona ignoruje ta doporučení a komise si toho nevšíma. A proto, když nyní ještě stojíme před Brexitem bez dohody a to nás bude stát dodatečný růst, budeme mít stále větší problém. Pokud se komise nepostará o prosazování těch doporučení, tak se budeme muset zamyslet na jinými eh, nástroji. Pan Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, diskuze v tomto parlamentu ohledně směřování rozpočtové ekonomické politiky, tady je vždy důležitý ten evropský semestr. Je to o to důležitější ve stávajícím kontextu rizik a nejistot a také snížený ekonomický růst. Tu zprávu, o které budeme hlasovat dnes odpoledne, je naštěstí hodně odlišná od původní verze. Mnohé návrhy před předložené mojí skupinou byly převzaty, takže s uspokojením nyní mohu říci, že závěrečná verze této zprávy si vyslouží pozitivní hlas socialistů. Děkuji tímto zpravodaji, našemu kolegovi Tomovi Vandekeleremu a za to, že tedy umožnil dojít k tak skvělému výsledku. Hlavním sdělením tohoto parlamentu má být, že ekonomická rozpočtová politika Unie musí učinit krok kupředu aby zareagoval na ekonomické zpomalení. Potřebujeme podporu pro udržitelný a inkluzivní růst. Musíme překonat nedostatečné investice, jak soukromé, tak veřejné a musíme zajistit to, že členské státy s rozpočtovými přebytky budou dělat více pro růst Evropské unie, budou tvořit nová pracovní místa a podpoří růst. Samozřejmě eh, kontrola finanč, veřejných financí to musí i nadále existovat, ale musí to být kompatibilní s vytvářením pracovních míst, bojem proti uh, Eh, nerovnostem, proti ve prospěch sociální inkluze, podporovat boj proti klimatickým změnám, podporovat udržitelný rozvoj. To je takový jiný náhled na politiky investic a na tu myšlenku strukturálních reform. Takovýto náhled bychom měli zrealizovat v tom evropském pilíři sociálních práv. To jsou takové základní kameny té rozpočtové politiky Evropské unie a proto budeme hlasovat pro tuto zprávu. Já právě trochu jsem byla velkorysejší u pana Silvery, takže u paní Beres rovněž, ale dále už to takto pokračovat nemůže. Pane Hoku, máte minutu. Eh, děkuji. Eh, Evropa v současné době prožívá hospodářský rozkvět, ale všude už vidíme známky hrozeb. Nepotrvá to tedy věčně. Už nyní se musíme poprat s výzvami eh, digitalizace 4.0, změna pracovních modelů na pracovním trhu, globalizace. Už nyní tedy musíme investovat do nových hospodářských konceptů. Účinným způsobem působit proti nezaměstnanosti mladých, pomáhat mladým při vzdělávání, bojovat s nerovnostmi a e, rovněž investovat do e, praktického i teoretického vzdělávání a případně i do dobčeringu. Já tady chci zdůraznit, že v té zprávě Evropské komise v rámci mechanismu e, varování, tak u těch členských států, které byly podrobeny podrobnějšímu hodnocení, chybí Polsko. Polské hospodářství je silné, takzvaná Kačiňského pětka umocňuje polský hospodářský růst a my jedeme v podstatě na tom nejvyšším, tou nejvyšší rychlosti. Pane Schaffhauserde, máte mi tu. Milí kolegové, pokud máte nohu eh, v lednici, v mrazáku, mm, minus 60%, a druhou máte eh, v troubě, kde je, tři, kde je 200 stupňů, tak průměr je dobrý, ale vy umřete stejně a brzy vy umřete na eh, infarkt. A to se teď děje v Evropě, protože je zde ten rozdíl mezi severem a jihem. Bylo třeba 8 let, než Španělsko opět oživilo ekonomiku a Eh, eh, dosáhl, dosáhla růstu. I v Itálii tomu ještě není, ve Francii ano, ale díky deficitu, který již nezvládá. Dostali jsme se do situace, kde komparativní výhoda znamená, že obligatorně Evropská unie, měnová unie nemůže fungovat, e, pokud nebudeme mít e, in, agenturu pro investice, tak abychom investovali více do jižních států, jinak euro nemá budoucnost. A nyní dávám slovo panu Zarianopoulosovi na minutu. Paní předsedkyně, existuje mnoho mýtů ohledně řecké ekonomiky. Syriza se snaží rozptýlit tyto mýty. Nyní bojujeme proti vysoké úrovni nezaměstnanosti. A lidé u nás nejsou ochotní přijímat práci za nabízené platy. Předseda euroskupiny, a tomu jsem položil otázku, zda tu dojde k nějakému zlepšení a jeho odpovědí bylo ticho. Mně se zdá, že hlavním záměrem Unie, hlavním cílem je seškrtat ty hlavní služby pod narušit eh, eh, životní úroveň lidí a snižovat platy. Takový, eh, takovou situaci zažíváme u nás. No a podnikatelský svět, ten i nadále využívá peněžní trhy jako určité kasíno a v podstatě tato situace ohrožuje náš lid. Paní Bekere, máte minutu a půl, paní předsedkyně, paní komisařko, paní zastupkyně rady. Já bych eh, nejdříve rád poděkovat vysoce vážené kolegyně Marian Harkin z výboru pro sociální záležitosti a která je součástí příslušné partovní, eh, pracovní skupiny. A rovněž chci poděkovat komisi. Komise zde každý rok dodává excelentní výsledky, kde opravdu dává členským státům to, co oni potřebují po informační stránce. Ale skutečnost je taková, že mnohé členské státy se tím neřídí, případně e, podnikají příliš málo pro to, aby upravili a zlepšili ta problémová pole a reformy v nich nejsou dostatečné. Zejména jest, když hovoříme o udržitelný systém financování sociálních systémů. Tady se domnívám, že komise musí v budoucnosti přistoupit k ostřejšímu nastavení svých nástrojů aby neustále upomínala, připomínala a případně přistoupila i k sankcím. Zejména tam, tím, že někdo nejdříve voličům něco pouze rozdává, ale pak těmi penězi mrhá, tak ohrozí stabilitu svého státu. A pak případně i e, nejde pouze o malé, slabší, ekonomicky slabší státy, ale i velké státy na jihu Evropy. Potřebujeme tento systém reformovat. Pane Ožogu, máte minutu. Paní předsedající, paní panově, trudno... Paní předsedkyně, je těžké nesouhlasit s těmi diagnózami, o kterých čteme ve zprávě. Zejména hodnotné je poukázání na to, že e, se musí investiční programy vejít do víceletého finančního rámce a že se musí jakékoliv programy řídit i zeměpisnými a sociálními ohledy. Mám však námitky vůči neustálému zdůrazňování paktu stability a růstu Přece pouhých šest měsíců dříve jsme zde hovořili o vadách a nedostacích toho systému a rovněž nespravedlivému uplatňování vůči různým českým státům. Ten text má více nedostatků a já doporučím, aby se naše delegace zdržela. Děkuji, paní Toms má minutu. kot skupnost smo seveda napredovali. já vám děkuji. máme tady velké pokroky už v té oblasti. Přesto však se to v různých státech odvíjí různě. Recept zní, vše je třeba přenastavit tak, aby ty podmínky byly vyhovující. Ale musí se tím řídit všechny členské státy. Musí se zároveň postarat i po, o sociální reformy u sebe Zároveň je třeba, aby Evropská unie přihlížela i k demografickým eh, podmínkám a eh, životnímu prostředí. Evropská komise rovněž nesmí zapomínat na to, že například mladé rodiny potřebují přístup k bydlení. Ta situace je velice obtížná v některých členských státech a lidé jsou závislí na pomoci eh, počet nově narozených klesá a e, my přece jsme závislí na budoucích generacích. Proto bych ráda, aby se tam objevilo více flexibility. Pan Rozaty, minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážná komise jsem toho názoru, jak vyjádřili ostatně i kolegové, že Unie čelí novým výzvám. Zaznamenáváme ekonomické zpomalení, před námi je nevyspytatelný výsledek Brexitu, ček, hrozí obchodní války a jejich veškeré dopady a je tu spousta tedy výzev. Většina těch dotazů byla nasměřována na komisi, nicméně já si myslím, že hlavními zodpovědnými jsou členské státy. Hlavním tématem je reforma pracovního trhu. Snaží se povzbudit lidi, aby pracovali déle navýšit eh, schopnost nebo možnosti výzkumu a vývoje. To vše by mělo vylepšit eh, situaci bank, zejména v některých státech. To jsou všechno z odpovědnosti členských států. Takže já bych chtěl apelovat na komisi a konkrétně komisaře Dombrovsky se, aby opravdu toto zahrnul do těch eh, konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Myslím si, že tady bychom měli být ambiciozní. Děkuji. Takže to jsme dospěli ke konci seznamu registrovaných řečníků. Nyní catch the eye. Z důvodu pokročilého času eh, dám slovo pouze jedinému řečníkovi a jedně, jednému za frakci a nejdříve paní Malečič za EPP. Pokud investice, strukturné reformy. Děkuji, paní předsedkyně natjecan. naravno na provedbi je potrebno dodatno raditi i zato pokuavamo pojaati u novom proraunu program potpore reformama musíme zajistit implementaci legislativy a mít podpůrné reformní programy navyšujeme investice do digitalizace, odstraňujeme bariéry na trhu vytváříme rovné příležitosti. To vše podporuji, nicméně jsem proti návrhům komise, ve kterých je hlavním kritériem pro distribuci prostředků počet obyvatel toto není správný postup. Vytváří to velké rozkoly mezi členskými státy. Ty menší státy jsou hodně postiženy geografickými výzvami, jako je třeba stárnutí populace, také je tu faktor migrace, takže potřebujeme spíše pomoc než redukci takových alokovaných prostředků. Kaputu. Děkuji, pan Kaputo, na minutu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Předsedkyně propagovat investice, zodpovědná rozpočtová politika, to jsou priority, o kterých hovoří komise. Před pár týdny zveřejnila hodnocení, výroční hodnocení hospodářské sociální situace v členských státech v rámci eh, evropského semestru a e, není to růžová e, situace pro Itálii, což jsou i dopady Conteho vlády a je to krok zpět e, ve srovnání s předchozími vládami. Je tady velká nerovnováha, veřejný dluh, který je vysoký a vypadá to, že se nezmenší. Malá produktivita, rozdíl mezi severem a jihem a nejnižší možná, Evrop, neza, nejnižší možná zaměstnanost na evropské úrovni, hlavně pro mladé lidi to patří, což platí, což může nakazit ostatní členský, členský členské státy. Situace se jasně zhoršila v Itálii. Je jasné, že Itálie i další země potřebují změnu eh, cesty, směřování a provádět reformy veřejných financí. Eh, Evropská komise více by měla apelovat na ty země, které eh, ukazují, že nejsou schopny se sami zhostit své odpovědnosti. Děkuji, pan Marias, na minutu. Děkuji, κυρία Πρόεδρε. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι Děkuji, paní předsedkyně. Evropský semestr to je systém vytvořený Evropskou unii, konkrétně radou a komisí a porušuje tím výsady členských států, protože je to naprosto odděleno od pravomocí Evropské unie. Tady se jedná o národní rozpočty. Je to nazváno semestr, ale v podstatě Bras, Brusel tím znemožňuje členským státům, aby řídili své ekonomické a rozpočtové politiky podle své vůle a vlastně to následně vede k ještě větší austeritě. Komise nemá právo se takto vměšovat do penzijních systémů jednotlivých členských států. Pak jsou tu vlády, které namítají, jsou proti, okamžitě jsou stanoveny na černý seznam. Takto se Brusel vměšuje do svrchovaných práv členských států a už je více než na čase, aby Brusel působil pouze ve svém rámci působnosti a nevměšoval se do rozpočtu nebo penzí členských států. Pan Ezarič na minutu. Děkuji. Hovoříte o vysoké nezaměstnosti mládeže a to, že vám nestoupají dost rychle platy. Ale nejde potenciálně o jeden z dopadů toho, že máme příliš mnoho potenciálních pracovníků, že zde máme neustále lidi, které, kteří přijíždějí do EU a hledají práci, tak to je na snadě, že to pak stíží situaci těm, které tady už máme, těm našim. Zmiňujete pomalý hospodářský růst, ale zároveň zdůrazňujete, že sociální politika je stejně důležitá jako politika růstu. No pokud to tak berete, tak samozřejmě, že to hospodářství zpomalujete. Dovolím si vám nabídnout teorii, abyste měli vyšší příjmy z daní, um, a abyste si dovol, mohli dovolit dobré, hezké projekty, tak se vážně puste do podpory ekonomiky dobrý Samaritán by nikdy neexistoval, kdyby to byl chudák. So, das waren die Redner und Rednerinnen. To jsme tedy měli řečníky v rámci Catch the Eye. A nyní se obracím na pana Dombrovsky se za Evropskou komisi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážené předsednictví, děkuji za tuto rozpravu. Eh, Nyní mm, pokračuje dialog s členskými státy, kdy se eh, snažíme zjišťovat, eh, jaké jsou výzvy a jak to řešit. Očekáváme od nich eh, národní programy do poloviny dubna a jako vždycky komise samozřejmě i ráda zapojí sociální partnery, národní vlády a další, eh, kteří se zapojí do přípravy reformních programů. To bude potom eh, zakotveno do eh, těch doporučeních pro jednotlivé země a mm, čím se ten cyklus uzavře, takže já se budu těšit na další strukturovaný dialog v příštích měsících. Já vám děkuji, pane komisaři, a za radu, paní Ciot. Máte slovo. Yeah, Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážená komise, chci vám poděkovat za všechny vaše připomínky. Vy jste zmínili důležité věci a určitě to budou cené náměty pro jednání v radě ehm, protože zde je spousta aspektů, jako konkurenceschopnost, životní prostředí, sociální politiky. A Eh, zpráva, kterou zveřejnila komise, eh, představuje významný krok ve stávajícím procesu a je to základ pro práci, kterou, eh, která případně povede k přijetí těch specifických doporučení, kterým končí ten cyklus a my v rámci semestru diskutujeme o těch specifických doporučeních, nezapomínaje na to, že je třeba i se eh, děla, zapomíná, že je třeba dělat osvětu občanů, aby se stotožnili více s Evropou. Je třeba tedy vést dialog a konzultace se sociálními partnery. Dnešní rozprava nám ukazuje, že i když zde existují názorové rozdíly, tak pořád je zde hodně společného, na čem stavět, což mě naplňuje důvěrou v naši budoucí spolupráci, když se budeme zabývat příštími výzvami a budeme hledat řešení těchto problémů. Děkuji ještě jednou za vaši pozornost. Besten Dank und nun... Já vám srdečně děkuji. Dostáváme se nyní ke zpravodajům. Jako první pan Van den na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat všem kolegům za jejich připomínky k semestru. Toto nás vedlo k politické debatě, která zároveň byla velice zajímavé. Takto se nám podaří dosáhnout konsenzu ohledně toho, v jakém stavu je naše ekonomika, jaké jsou výhledy do budoucna. Samozřejmě, že došlo k mnohému. Zlepšuje se rovnost eh, mezi právě mužů a žen, snažíme se zlepšovat klima veškeré, věnujeme se systémům a otázkám jako třeba stárnutí populace, že jsou to velice důležitá témata. Pro všechno musíme mít investice, musíme plnit e, rozpočtovou disciplínu, ale to není vše, potřebujeme investice a proto je třeba reformovat. Ale ta rozpočtová disciplína to není vždy jednoduché a ano, vyvstalo to tady v této debatě. Nicméně, paní předsedkyně, evropský semestr by měl být tím, eh, co je hlavně tedy velká příležitost pro to, abychom opravdu připravili členské státy na ty velké výzvy, které stojí před námi. A tady, eh, drazí kolegové z rady, by se měli opravdu snažit o opravdovou implementaci těch eh, našich doporučení. Není třeba na to nahlížet jenom na nějaké doporučení. Mohlo by to mít charakter sankcí, jak navrhuje komise. A pouze takto budeme schopni reagovat na výzvy 21. století. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji, že jste takto hezky pronesl to shrnutí přes tady tento hluk. Nyní dostává slovo paní Harkin a já se nyní obracím na všechny své milé kolegy. Mějte pochopení, pochopení pro uh, zpravodaje. Je tato zpráva eh, zveřejňována každý rok. A je tedy třeba, aby e, ta e, doporučení byla udržitelná, tedy aby zde byl follow-up. A také chci i navázat na komisařku Tyson a mm, to, co ona řekla, by mělo být e, vloženo do zprávy jako především nové formy práce a chudoba a potom penze my zcela podporujeme univerzální přístup k adekvátním eh, důchodům. Také si myslíme, že je třeba ale i zkoumat jiné cesty a jedna z nich je eh, statut, jsou doplnit ty statutární, tedy penze ze zákona, těmi doplňkovými a je ještě debata o změnách klimatu. Skutečně nám ukazuje, že to je velký problém a proto je třeba, aby na to byly rozpočty, abychom mohli dekarbonizovat průmysl, dopravu a energetiku. A v kontextu sociální inkluze tady apelujeme na komisi a členské státy, aby zintenzivnili své úsilí pro inkluzi lidí s postižením na pracovištích. A nakonec litujeme, že se nepodařilo zahrnout bydlení a bezdomovectví mezi priority do rok 2019 a apelujeme na komisi, aby využila semestr a monitorovala a podporovala pokrok v dostupnosti bydlení a eh, bojem proti eh, bezdomovectví